Pan předseda. Darf Sie bitten, Platz zu nehmen? Prosím, usaďte se. Dámy a pánové, v průběhu dvou krátce po sobě následujících bombových výbuchů v Bosnu mnoho lidí včera bylo zraněno a části těžce. Tři zemřeli. Bostonský maraton. Zde se schází eh, lidé z celého světa. Je to právě Bostonu, který je symbolem svobodu. Jménem eh, Evropského parlamentu chci vyjádřit eh, rodinám pozůstalých eh, naši nejhlubší soustrast a všem zraněným přeji rychlé zotavení. Spojeným státům americkým a také těm, kteří jsou postiženi, vyslovuji obrovské uznání. Zatím nemůžeme říci, kdo toto způsobil. Terorismus ovšem nikdy není v právu a stavíme, stojíme na straně našich amerických přátel a v myšlenkách jsme v Bosnu u obětí jejich příbuzných a také se zraněnými. Děkuji vám za pozornost.